Pan przewodniczący. Dzień dobry. Dobré jitro. Vítám vážené poslance, vítám rovněž pana komisaře, místo předsedu komise pana Barnie a zahajuji dnešní zasedání.